Texty ze zasedání z 16. března 2012 jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky či zápisu? Není tomu tak? Takže můžeme považovat tento zápis za schválený. Právní výbor na svém zasedání 1. března 2012 tady ehm, ehm, určil mandáty nových poslanců, přeskoumal také toto podle jednacího řádu a jednomyslně eh, prohlásil tyto zaplatné. Přitom se jedná o mandáty Nikose. Kryzogilose eh, z platnosti od 2. února, pak Phil Benjen eh, z platnosti od 16. února a pak je to paní Ima Kostelo eh, z platnosti od 15. února. Navrhuji, aby tyto mandáty byly prohlášeny za platné. Jsou nějaké námitky vůči tomuto? Není tomu tak, takže platnost těchto mandátů byla potvrzena. Pan poslanec Roger Helmer mi sdělil, že už